Děkuji, Alexandře. Děkuji, bylo to tak jasné a věnoval jste se všem tématům, že se zřejmě nikdo nehlásí a vidím, že opravdu to bylo naprosto vyčerpávající a já tedy mohu tuto problematiku vnímat tak, že můžeme přejít k dalšímu bodu a mám tu čest dát Alexandrovi opět slovo, tedy doporučení radě týkající se 68. valného schromáždění OSN. s zpravodajem a máte tedy opět slovo. <laughs> Was? Jetzt mache ich das Ganze noch einmal auf No dobře, to je opravdu tady jak v dobrém snu. Můžu to udělat německy nebo anglicky, jak chcete. Dobře. Pro našeho předsedu to není těžké, protože on umí německy téměř lépe než já. Takže jsme součástí pracovní skupiny OSN, kde vydáváme doporučení radě to je už takový dobře propracovaný cyklus prací, že my na jaře v parlamentu poskytujeme naše parlamentní vstupy k těmto tématům a otázkám. My jsme se sešli 7. března a velice detailně jsme eh, diskutovali s eh, ředitelem eh, z SVČ, ředitelkou Kristín Peron. To bylo velice produktivní setkání s touto dámou už jsme také rozdali doporučení v pracovní skupině a dnes budou tato doporučení prezentována zde ve výboru, takže máme nyní čas to vše prodiskutovat. Pozměňovací návrhy e, termín je až 18. dubna, takže máte 10 dní na to, abyste podávali pozměňovací návrhy. Letos se zaměřujeme zvláště na roli EU v rámci systému OSN, potom také otázkám bezpečnosti a míru a dále také právě otázce lidských práv a právního státu. Téma právní stát to je jedno z témat, které je nesmírně důležité pro EU. Já jsem svoji zprávu rozdělil do šesti částí, nebudu zde zabíhat do detailů bych příliš nezatěžoval vaši pozornost, je to relativně kompaktní zpráva, pokud o ní máte zájem, můžete si ji snadno a rychle pročíst. Takže první bod EU jako globální aktér. Zde jde zvláště o to vyzývat státy EU a delegace k tomu, aby se v OSN nadále koherentně zviditelňovala EU v rámci OSN. To je cesta, kterou sledujeme už několik let. Dosáhli jsme zde pokroku, ale samozřejmě je zde možné dosáhnout toho ještě více. Také zde zmiňujeme reformu Rady bezpečnosti OSN. To je téma, které podle mého názoru je tématem, které nejenom, že stagnovalo v posledních letech, ale udělali se zde i určité kroky zpátky. Vidíme, že e, se zvyšuje nechuť diskutovat vůbec o tomto tématu. A také se to týká některých zemí, které neměly stále místo v radě, e, ale chtěli by ho rádi mít. Mám zde na mysli například Brazílii nebo i jiné země. Takže my jsme zde toto téma zmínili. E, budeme se informovat o tom, jak situace vypadá a jde o posílení trvalého sídla e, v Evropě také. A jde o to, že by se situace měla změnit, ale samozřejmě se zde neoddávám žádným iluzím. Druhá kritická věc je ta zodpovědnost chránit. Chceme zde odstranit to nedorozumění, že by se zde v první řadě jednalo o otázku vojenských zásahů. Jde nám o prevenci, o ochranu civilních obyvatel, o obnovu země po konfliktu, o přístup k humanitární pomoci pro ty, kdož humanitární pomoc potřebují. Tato širší definice pojmu responsibility to protect je něco, co zde tedy uvádíme jako centrální téma. A uvádíme zde dvě země, to vás nepřekvapí, je to Sýrie a Mali, nimiž se eh, generální tajemník OSN eh, vyjádřil, takže i my zde chceme něco říci potom. Lidská práva. Jde o to prosazovat téma lidských práv ve všech oblastech, kde OSN působí a posílit toto téma, ale také eh, posílit ten pravidelný postup revizí. Jde o to, aby neziskové organizace, nevládní organizace měly přístup k tomuto procesu v různých etapách, například svoboda médií. Je smysluplné, když například organizace reportéři bez hranic budou mít možnost na příslušných místech poskytovat také svoje stupní informace. Potom téma právních států, právního státu obecně, už jsem to zmiňoval, je to důležité téma, už se v září 2012 tomu konalo setkání na vysoké úrovni, byli bychom rádi, aby to nadále pokračovalo a v tomto duchu také formulujeme doporučení radě. Potom je zde bod, který už se objevoval v minulosti, ale v New Yorku opakovaně narazil. A to je otázka, jak vlády a parlamenty spolupracují v oblasti globálních témat. Protože tradičně tomu bývá tak, že Eh, přednost má exekutiva, ale parlament poskytuje tu přímou legitimitu exekutivě a tím pádem je může také podpořit a pomoci jim. Ale v New Yorku bývá těžké dostat na program právě parlamentní téma, už se to plánovalo na to 60. Eh, schromáždění, ale nestalo se tak, nyní bude to 68. schromáždění, snad se to podaří lépe. Zde v parlamentu jsou někteří kolegové výrazně angažováni, kteří by byli pro parlamentní schromáždění OSN, pak jsou zde takcí a já eh, k ním patřím též, kdo si myslí, že toto parlamentní schromáždění OSN by nebylo eh, užitečným doplňkem OSN, ale byla by to jenom další organizace, která by združovala eh, poslance z eh, zemí, které nikdy nebyly demokraticky zvoleni, z eh, Dány, Francouzi a Španěli by pak seděli na zástupci například z Koreje nebo odinut. Takže bude to ale zajímavé, <laughs> protože jsou zde i kolegové, kteří zastávají naprosto opačný názor a já se těším na diskusi, která bude pokračovat v příštích dnech a týdnech a že se dohodneme Eh, hlasování je v tomto výboru plánováno na konec května, tak abychom to měli na plénu v červnu. Děkuji. Děkuji, Alexandře. A nyní má eh, slovo pan Preda, stínový zpravodaj EPP. Já bych eh, na úvod rád poblahopřál kolegovi Lambsdorfovi k vynikající kvalitě jeho dokumentů a také chci vyjádřit politování nad skutečností, že nemůžeme přijmout dokument dříve. Tedy eh, právě na 68. generální schromáždění OSN. Já mám také dokument, který budu předkládat eh, formou pozměňovacích návrhů. Především pokud jde o problematiku lidských práv a právního státu, to je v pořádku, ale nesmíme zapomínat na demokracii a eh, tam, kde je zmiňován právní stát a lidská práva, tam budu ještě zdůrazňovat, že je potřeba doplnit výraz demokracie. C, eh, samozřejmě kolek, to je jedna C, eh, je důležité kolektivní úsilí, ale v některých situacích, za určitých okolností je nutné jednat bez konsenzu, eh, který by předcházel. A právě Mali byl takovým příkladem nutnosti zasáhnout 1E nepanuje mezi členskými státy schoda, pokud jde o sídlo, eh, tedy postavení eh, členství EU v Radě bezpečnosti OSN. Ale rád bych tady eh, zmínil, že bychom se měli nasměrovat právě tímto směrem, touto cestou a zdůraznili by tedy obe, eh, úlohu generálního schromáždění OSN k Sýrii, hm, bod L, ehm, nesmíme zapomínat na humanitární práva, která musí být stěná respektována. A bod M, 1M, se týká Mali. Domnívám se, a to také pokud jde o vojenské aspekty krize, můžeme diskutovat o demokratické transformaci a politickém procesu. Pokud jde o obchod se zbraněmi, měli bychom tam doplnit dohodu z minulého týdne, která byla výsledkem dlouholetých vyjednávání, bod P, Dialog pro lidská práva by měl být takovou pákou v periodické revizi. A nakonec by nám rada měla předložit zprávu z zasedání generálního schromáždění a já toto vše předložím formou pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Predo. A poslední, paní Munis. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poděkovat panu Lambsdorfovi eh, za zprávu a také za způsob, jakým funguje diskuse a spolupráce zemí EU v OSN a také za to, jak probíhají pracovní setkání v OSN. Chtěla bych navázat na to, co říkal Dan Preda. Je třeba, aby rada informovala parlament, to znamená, abychom měli informace o tom, co se děje ve valném schromáždění s těmi doporučeními, protože jinak vlastně formulujeme každý rok nějaké doporučení a velice často to potom nevede k žádnému výsledku. Často se ta doporučení opakují, Někdy se ty požadavky mění a já myslím, že je třeba zachovat určitou kontinuitu a konzistenci v tom, co eh, požadujeme v OSN. To samozřejmě platí i pro parlament. A já tedy se zmíním jenom o něk- několika bodech. Jednak tematika EU jakožto globálního aktéra. E, tam bychom měli také zdůraznit potřebu větší koordinace zastoupení EU ve skupinách G a v pracovních skupinách OSN. V doporučení pro 67. zasedání valného schromáždění se toto také zmiňovalo a vlastně letos se to opakuje, ale nemáme žádný výsledek z předchozího roku. Pokud jde o Radu bezpečnosti, víme, jaký je postoj členských států, ale také víme, jaký je postoj Evropského parlamentu. Ten byl už schválen několikrát. Naposledy, naposledy ve zprávě o multilateralismu. A tam se tedy hovořilo o tom, že EU by měla mít místo, eh, své místo v Radě bezpečnosti. To je dlouhodobý požadavek Evropské unie a myslím, že bychom to měli neustále opakovat a měli by to prosazovat i členské státy, přestože víme, že ne všechny s tím souhlasí. Pokud jde o ten odstavec o míru a bezpečnosti, tady by se měla zmínit rezoluce 1325 z roku 2000, ehm, pokud jde o otázku genderu v řešení konfliktů, humanitárních situací, eh, odzbrojování a znovu zapojování do společnosti. Odstavec N který se týká dohody o obchodu se zbraněmi. Tady bychom to asi měli aktualizovat, o ten, tu poslední dohodu, k níž se dospělo na OSN a v odstavci o lidských právech a právním státu tam bychom měli zmínit úmluvu OSN o boji proti korupci z roku 2005 kde se říká, že korupce je e, vlastně porušením lidských práv a měli bychom tedy e, žádat vysokou představitelku o to, aby na evropské úrovni navrhla akční plán na realizaci doporučení této umluvy OSN a taky, aby tady byla snaha podporovat e, uplatňování této úmluvy v jednotlivých státech, aby jednotlivé státy to podepsaly, ratifikovaly a, a aby tuto eh, úmluvu dále hájili v OSN. Mám tady i další pozměňovací návrhy, které ještě předložím. Některé také předloží Jo Leinen jménem naší skupiny. To je třeba eh, zapracování eh, také zločinu na životní prostředí mezi zločiny proti lidskosti. Dále by se měl podpořit zřízení právního rámce pro postihy takovéhoto trestného činu na životním prostředí, který by tedy měl být mezi eh, zločiny proti, proti lidskosti. A dále by se měla posílit role Mezinárodního trestního tribunálu a posílit se veškerá tematika životního prostředí o konkrétní otázky, Eh, které eh, tedy eh, už jsou v té úvodní zprávě. Ale já ještě předám pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji, paní Muniz. Alexandře, chceš nějak zareagovat? Máš slovo. Ja, also vielen Dank erstmal für die ähm, freundlichen. Děkuji vám, děkuji vám zvláště za vlídná slova na adresu naší práce a rozhodně je to v pořádku, když ještě podáte pozměňovací návrhy, protože nyní se koná jenom první eh, výzměna názorů. tam Preda zmínil téma chybějící demokracie. Ano, to je správné, protože my jsme to tam měli loni. Loni jsme se na to zaměřovali v doporučeních i potom při cestě. To bylo celá podpora toho tématu, podpora demokracie a dnes jsme se chtěli více věnovat té tematice právního státu. Pokud se to pak některým z vás jeví jako nevyvážené, tak bychom to mohli trochu napravit, ale chtěli bychom teď mít opravdu to hlavní zaměření na ten právní stát. To samé téma Mali, můžeme tam něco říci k demokratickému přechodu jistě, bez debat. To, co zde říkal kolega Preda i pan eh, je třeba to zaktualizovat v souvislosti s obchodováním se zbraněmi, to je naprosto nesporná věc, to jistě uděláme, jde o to upravit text podle toho, jak se rozhodne rada eh, nebo generální schromáždění v této věci ta pozice, kterou některé naše státy mají v souvislosti s reformou Rady bezpečnosti, zvláště mám na mysli Francii a Spojené království, tak to nemůže bránit Evropskému parlamentu v tom, aby nadále zastupoval zájmy celé Evropské unie a formuloval takovou pozici, která jde směrem k evropskému místu. Mělo by se to zapojit do té celkové eh, reformy politiky. Já si myslím, že to není téma na jeden až dva roku, spíše to v horizontu pěti až patnácti let, kdy budeme nadále rozvíjet, budeme muset rozvíjet společnou bezpečnostní zahraniční politiku. Pozměňovací návrh Jo Leinena. Pokud jsem to pochopil správně, tak jde o to, že zločiny na životním prostředí by měly být charakterizovány jako zločiny proti lidskosti. To je, myslím, velmi zajímavá diskuse, normativní diskuse, kterou bychom jistě měli vést a budu rád, když v rámci výměny názorů o této zprávě budeme mít možnost zmínit toto téma a jít více do hloubky, protože jistě jsou takové činy proti životnímu prostředí, které by jako takové mohly být chápány. Takže já se těším na diskusi v této zprávě, těším se na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že budeme moci schválit eh, dobré doporučení. Co se týče harmonogramu, zmiňoval to Kristian Preda, záleží také trochu na sekretariátu, jaké možnosti tam jsou v souvislosti s plenárním zasedáním a tak. Pokud chcete, můžeme to možná schválit už o něco dříve, ale to potom můžeme ještě probrat. Ano, děkuji, děkuji Alexandře. Chtěl bych oznámit, že lhůta pro eh, předložení pozměňovacích návrhů je 18. duben, nikoli 11. tak, jak to bylo řečeno původně, takže je to 18. dubna ve 12 hodin. Ano, a chceš se vyjádřit k tomuto tématu? Prosím. Chci jenom podpořit, co řekl Alexandr Lambsdorff o úloze tohoto parlamentu, který musí připomínat eh, otázku eh, místa EU v Radě bezpečnosti. To je velice důležité protože probíhaly eh, různé krize a EU nemůže vystupovat jako globální aktér, eh, protože nemůže nebo není schopna bojovat za reformu rady a za to, aby měla stále místo v Radě bezpečnosti. A já si myslím, že eh, to je totiž potenciál pro zahájení té reformy, protože ta reforma jinak nikdy nevznikne. A také chci podpořit to, co říkala Maria Muniz ohledně úmluvy OSN o boji s korupcí hovořila o tom, že je třeba, aby členské státy skutečně tuto umluvu prováděly. A já to považuji za zvláště důležité, protože jedním z doporučení této umluvy je kriminalizovat eh, nezákonné obohacování. To je oblast, která se velice složitě postihuje i v našich zemích. A přes to, že sami vidíme, že ta finanční krize do značné míry souvisí s vysokou mírou korupce, která se rozšířila mezi především politiky, eh, kteří jsou zcela v zajetí svých ekonomických zájmů. A proto také je tady odpor vůči kriminalizaci tohoto obohacování. A musíme tedy zajistit, abychom postupovali eh, v duchu této umluvy, v duchu toho, o čem hovoří náš výbor Krym, v duchu toho, co také doporučuje náš podvýbor eh, pro lidská práva, takže myslím, že bychom se neměli bát velice konkrétního vyjádření v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Gomez. Tím tedy můžeme uzavřít tento bod programu a eh, přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012. Spravodajem je pan Richard Howitt. Pane Howitte, chcete říci pár slov ještě před hlasováním? Ano, velice stručně, protože se jedná o hlasování, takže jenom chci říct tři věci. Za prvé, kolegové si vzpomenou, že jsme schválně odložili hlasování kvůli politické krizi ve Skopě. A pan Jerzy Buzek, jsem rád, že je tady s námi. Já a komisař Fíle jsme podnikli společnou cestu, kde jsme jednali eh, a povzbuzovali jednání mezi politickými stranami ve Skopě a jak asi většina kolegů ví, tato mise byla úspěšná, podařilo se dosáhnout dohody mezi dvěma hlavními stranami v zemi, to znamená, že volby proběhly, nebyly bojkotovány a také byla zřízena vyšetřovací komise o událostech, eh, které byly zmiňovány i v tomto parlamentu a k něm šlo 24. prosince. A také bych chtěla říct vám, eh, pane předsedající, a také na adresu pana předsedy eh, Broka, že to bylo správné rozhodnutí odložit to hlasování, než se ta situace vyjasnila. Součástí té dohody, a já jsem ten text rozeslal všem eh, poslancům výboru, bylo to, že tedy podnikneme to hlasování dnes to hlasování by mělo přispět k vytvoření konstruktivního rámce. Rámec to je tedy to slovo, které bychom měli mít na paměti. Za druhé, chci říci, že to druhé kolo eh, komunálních voleb proběhlo včera. Neměli jsme před hlasováním už často projednat, ale podle eh, já jsem tedy prostudovala předběžné závěry, eh, pokud tedy o tyto volby. A pak bych vám ještě chtěl připomenout, že Evropská komise eh, má harmonogram pro dialog na vysoké úrovni o přistoupení. Pravděpodobně první kolo proběhne příští eh, týden, eh, protože rada vlastně také chce mít předběžnou zprávu a je velice důležité, aby právě v tomto okamžiku parlament tedy podpořil další postup. Pokud jde o kompromisy, eh, asi nemá smysl to nějak dopodrobna analyzovat, ty kompromisy, ale chci poděkovat všem stínavým zpravodajům. Poměrně rychle jsme se dohodli, i přestože se jedná o složité téma a já bych za to chtěl poděkovat kolegům z jednotlivých politických frakcí. Myslím, že e, ten text je dobrý, že se to odrazí i v hlasování a myslím, že teď už se můžeme e, pustit do hlasování samotného. Předsedající, děkuji pane Hovité, děkuji eh, vám a panu Buskovi za úspěšnou cestu, kterou jste podnikli spolu s komisařem Fílem do Skopje a kde se vám tedy podařilo přispět k odblokování té eh, politicky složité situaci eh, v zemi, takže ta země tedy může se dále nějak v klidu vyvíjet. like to give the floor to než začneme hlasovat, ještě eh, dám slovo paní Janaku. Pane předsedající, já chci zopakovat, eh, pardon, stáhnout požadavek číslo 44. Okay, it's noted. It's... Dobrá, bereme to na vědomí. Je to na třetí stránce, takže žádost o stažení pozměňovacího návrhu 44. Ještě tady máme pan Komocakus, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedající. Hlasování o této zprávě bylo odloženo kvůli politickému vývoji v zemi. Já bych eh, se chtěl zeptat předsednictva, zda tento postup máme chápat jako precedens i pro jiné zprávy, které třeba eh, budou ještě projednávány a bude se o nich hlasovat v okamžiku, kdy v těch dotčených zemí bude nějaká politická nejistota. Je to precedens, anebo je to výjimečná situace? U jiných zpráv, které se týkají nějakých konkrétních zemí, v případě, že v té zemi dojde k nějakému negativnímu vývoji, tak se také bude odkládat hlasování až do chvíle, než se ta situace v zemi stabilizuje? Jedná se o vytvoření precedencu? Takže my jsme politická instituce a samozřejmě pokud se nějak eh, shodneme na nějakém postupu, tak eh, můžeme postupovat tak, jak se na tom shodneme. Také ještě, Alexandře? Jenom stručně. Rozhodně stručně. Tak za prvé, není to nic neobvyklého, že se politické skupiny dohodnou, že by bylo smysluplnější hlasovat vzhledem k politické situaci v dané zemi o daném zprávě později, to je v kompetenci tohoto výboru se na tom dohodnout a potom eh, něco na Richarda, pozněcí návrh číslo jedna, eh, máme zde adjektivo makedonský a pouze eh, jednou oficiální název. Já nevím, proč to tam tak je. Je to z nějakého politického důvodu nebo je to spíše redakční téma? Tak my teď máme zahájit hlasování. Tak my jsme teď dostali toto před hodinou. To jsou ústní pozměňovací návrhy a kompromisní pozměňovací návrhy. Když jsme diskutovali o Islandu, tak nám toto přišlo. Já tady vidím pozměňovací návrh jedna. Možná je to v pořádku. Já bych jenom se chtěla zeptat, proč to tady je. Je to nějaký politický důvod, anebo to je skutečně jenom nějaká redakční úprava? Kompromisní pozměňovací návrhy jsou kompromisem e, mezi politickými skupinami. Možná pan Hojt by tady mohl odpovědět. Ano, velice stručně pro ehm, Alexandra bych řekl, že tady máme vlastně přesnou reprodukci toho, co jsme odhlasovali v loňském roce, e, protože e, zatím tady se zdálo, že ten náš postup je spíše jednostranný, než abychom přispěli k řešení té otázky názvu. Někteří tedy chtějí poděkovat, eh, pardon, používat celý ten dlouhý název, někteří chtějí eh, používat co nejvíce pouze prostý výraz Makedonie nebo makedonský. Já jsem se snažil, aby ten text byl kontrust, konstruktivní, abychom se nepřiklonili k žádné Eh, straně. Eh, a pak samozřejmě hrozí, že rozčílíte obě strany. Eh, ve skutečnosti tady, tady máme to jméno, tak jak ho používá OSN, je to ten oficiální název bývalá Jugoslávská republika Makedonie, ale také v textu jsme někde použili výraz makedonský, o to nás vlastně v té zemi požádali, ale je to tedy v souladu s jazykem, který se používá v OSN jako tedy adjektivum pro tuto zemi. A Zároveň tím, že to je jenom jednou, tak doufáme, že to tedy nevyvolá nějaké spory a hádky a že tedy nebudeme proti tomu hlasovat. Děkuji vám, pane Hovite, a nyní tedy se můžeme pustit do toho hlasování. Přiňovací návrh jednak kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 druhá část pro, proti, zdrželi se,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 Návrh 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, promiňte, s ústním pozměňovacím návrhem 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se. Tady to musíme ověřit elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 71. Končím hlasování. Schváleno 28 pro. 28 pro. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 s ním pozměňovacím návrhem 2 a tady máme ještě doplnění k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu po dohodě se zpravodajem a já přečtu návrh ústního pozměňovacího návrhu. Po první větě se doplní. to be made in joint celebration of common events and figures with neighboring EU member states. This is uh, agreed with... Takže toto je doplnění po dohodě se zpravodajem a nyní hlasujeme, kdo je pro tento návrh, proti, zdrželi se schváleno, eh, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Nyní návrh 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou proti? Nikdo. Takže to je schváleno. Kompromis 9 pro? Promiňte, tak ještě návrh 182, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 80 pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit elektronicky. Yeah, please close the vote. So adopted. Takže to je schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Návrh 81 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 93 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Teď máme návrhy 93, 95, 96, 97, ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100 ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Je to druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 108 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 117. Pane zpravodaji, prosím. Evropská komise kontaktovala sekretariát dnes ráno a navrhla technickou technické zlepšení textu eh, přenesu jako ústní pozměňovací návrh a přednesu ho. Nevím, myslím, že to není politicky kontroverzní, je to skutečně jenom faktická úprava. Takže znělo by to takto. efforts in advancing the legislative framework for civil and public service and general administrative procedures, notably with regard to the law on administrative servants and the law on general administrative procedures, uh, and I think it's getting the names of those laws a je to vlastně e, úprava názvu těch textů a potom už se dále hovoří o posílení ehm, transparentnosti, nestranosti, profesionality veřejné zprávy, náboru pracovníků na základě jejich záloh a posílení finanční. Vlast, tak to už máte vlastně v tom textu, takže jenom ty první tři řádky. Mám to ještě zopakovat jednou? Dobře, tak doufám, že to bude pro všechny přijatelné. Dobře, pokud není někdo proti, tak budeme tedy hlasovat o návrhu 117, tak jak to teď přečetl pan Howitt. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 120 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 121 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 122 pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit elektronicky. Končím hlasování. Je to schváleno. O jeden hlas. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Schváleno, opravuje se předsedající. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno 161 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale jestli chcete, můžeme to ověřit. Ano, zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se schváleno, 163 pro, proti, zdrželi se schváleno, 164 pro, proti, zdrželi se schváleno, 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. 166 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Je to schváleno. 166 schválena. 167 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 170 pro, proti, zdrželi se schváleno, 171 pro, proti, zdrželi se schváleno, 172 pro, proti, zdrželi se schváleno, 173 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit ještě jednou. 173. Zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 199 pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 5 pro, eh, schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi Zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 13 pro, Ne, socialisté říkají, že ne, takže ne. 13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 proti, zdrželi se, zamítnuto, jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dva pro, proti, zdrželi se, schváleno, tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronicky o návrhu usnesení. Ještě jeden kolega musí odhlasovat. Takže návrh usnesení je schválen 39, 39 ku 13 a děkuji mnohokrát zpravodaji za jeho práci a za velice dobrou spolupráci a tím končí hlasování. A teď eh, přerušuji schůzi až do půl šesté, než tedy přijde pan Romano Prody. Já vím, Colleagues, let us start. Vážení kolegové, budeme pokračovat v naší rozpravě s panem Romanem Prodym, zvláštním vyslancem OSN pro Sahel a budeme se věnovat situaci v regionu. Jak víte, v září loňského roku OSN ohlásila svoji strategii pro Sahel. Také víme, že Evropská unie má pro subsaharský region také svou strategii z roku 2010, jestli se nemýlím. Musíme tyto dvě strategie tedy harmonizovat. Je mi velkým potěšením, že díky iniciativě kolegy Panceniho, který předsedá delegaci do regionu. Nás zde dnes doprovázejí předsedové zahraničních výboru parlamentu, eh, pan Velkasem, pan Akabi, pan Abdel Rahim a pan Akabi z Libie musel, eh, který byl také pozván, ale musel se na poslední chvíli omluvit. Také musím informovat všechny kolegy, že pan Brok, předseda výboru, je eh, v dopravní zácpě někde v Německu a to v důsledku eh, bohatých hospodářských aktivit v Německu, protože jinak by zcela jistě mohl být eh, i díky krizi včas v našich řadách. Je pro mě velkým potěšením přivítat pana Prodyho, abychom na úvod vyslechli vystoupení pana Prodyho asi 10 minut a pak můžeme debatovat. Pane Prody, máte slovo. Eh, eh. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání promluvit sem k vám poslankyním a poslancům výboru pro zahraniční věci. Pro mě je to taková vzpomínka mládí, když zde mohu být mezi vámi. Dnes večer mám několik minut na to, abych vám krátce prezentoval aktuální situaci v Sahelu, zvláště bych se zaměřil na situaci v Mali, ale také bych se zaměřil na rámec Mali. Víte, že Sahel je obrovská, rozsáhlá oblast od Atlantiku až po Eritreu, takže sem patří Pět tisíc kilometrů hranic. Je tam Mauritánie, Burkina Faso, Niger, Čad a Mali. Toto jsou země v tomto regionu a samozřejmě v centru naší pozornosti je nyní Mali. Dovolte mi to několik slov na úvod. Já jsem se vždy intenzivně zabýval mírovými otázkami a od začátku bylo jasné, že francouzská intervence byla nezbytná. Byla nezbytná pro zemi, která stála těsně před kolapsem, před propastí. E, rebelové se stáhli na jich do na Bamako a eh, Francie musela intervenčně zasáhnout. Samozřejmě to vyřešilo některé problémy, ale ještě tu zbývá ten aspekt budoucí nemilitaristické vlády v oblasti. Francie se chce stáhnout a předat zodpovědnost za stabilizovanou zemi Africe. Momentálně probíhají diskuse o budoucnosti toho vojenského aspektu. Tento problém není pouze výhradně vojenského charakteru, má také své politické jádro. Zvláště se to týká obyvatel severu, kteří se Eh, cítili odstrčení z ekonomické a politické činnosti a proto zde musíme od začátku začít působit tak, aby došlo k usmíření. V minulosti už takové pokusy opakovaně byly a nemůžeme předpokládat, že by to bylo pouhý aktuální problém. Toto je problém, který má opravdu hluboké kořeny v minulosti. Je třeba vytvořit vyjednávací platformu a také poskytnout záruky tak, že jakmile jednání povedou k výsledkům, dané výsledky skutečně v budoucnu budou realizovány, protože ve dvou předchozích případech, kdy došlo ke schodě, Nakonec potom už nebyly možnosti a vlastně zdáně nebyla vůle eh, tyto věci realizovat. Abychom dosáhli eh, takové dohody, byla zahájena jednání, další jednání, rozhovory jsou plánovány na červenec. Jsou zde veliké problémy, protože je třeba to řešit opravdu co nejrychleji. Je to červenec je období, které bývá dosti dramatické. Je třeba, aby mezinárodní společenství začalo působit i hned, také v souvislosti s procesem voleb, tak aby bylo možné co nejdříve uspořádat volby. To je jeden z problémů související s regionem Sahelu. Oblast Sahelu je jedna z nejchudších oblastí eh, na světě. jsou zde velice nízké příjmy na osobu a v tomto žebříčku podle příjmů na hlavu eh, jsou právě země z oblasti sahou hodně nízko a v této oblasti se nedostává potravin. OSN vypracoval strategie. Tato strategie OSN se opírá o čtyři hlavní pilíře. Jeden už jsem zmínil, je to bezpečnost a mír pro Mali. Potom za druhé je to téma stability stability pro obyvatele, otázka eh, lidských problémů, problémů obyvatel, konflikty. Je zde celá řada uprchlíků, kteří nezbytně potřebují humanitární pomoc. A má to opravdu obrovské rozměry. 350 až 500 tisíc eh, vyhnanců lidí, kteří museli opustit svoje domovy a kteří odešli na jich nebo do sousedních zemí. A o to právě usiluje naše strategie dosáhnout toho, aby zde byl zabezpečený střednědobý i dlouhodobý rozvoj. Nemůžeme se zde omezit pouze na některé vybrané země. Problém spočívá v tom, že je třeba pochopit, že žádná z těchto zemí se zde nemůže rozvíjet izolovaně. Dosud tam nebyla vypracována kombinovaná, koordinovaná strategie rozvoje všech těchto zemí a my usilujeme o rozvojový plán, který bude koordinovaně zaměřen na všechny. Zahájili jsme tím činnost, která neusiluje o to, abychom z hora dolů něco předepisovali, ale začali jsme pořádat první jednání a už byla vybrána témata, například koordinace infrastruktury, školství, zavlažování, otázka zdravotnictví, sanitární zařízení, rozvoj v oblasti energie, témata, která se dotýkají přímo občanů. A to si žádá činnost všech aktérů, i donorů. A musím říct, že jsem zde narazil skutečně na lidi, kteří eh, na to reagovali velmi pozitivně. Lidé se totiž bojí terorismu. A když si vzpomeneme, co se odehrávalo v Iráku, v Afghánistánu a třeba v Sýrii, tak je to něco, co může nastat i v oblasti Sahelu. A proto zde je společná vůle bojovat proti terorismu. To je skutečná společná vůle s tím něco dělat. Mezinárodní společenství by se opravdu mělo zasadit o to, aby nezmařilo tuto šanci na pozitivní rozvoj. A to nám také dovoluje být trochu optimistický a umožňuje nám to pozitivní postoj, protože Afrika dnes není Afrikou, jakou byla před dvěma lety. Africe dochází k různému vývoji, který nelze předjímat a naším cílem není dosáhnout nějakých nemožných výsledků, ale jde o to, aby se oblast Sahelu mohla zapojit, mohla spolupracovat. Eh, také ten rozvoj vztahů s eh, americkou ekonomikou v rámci diskuse se potom podíváme také na jednotlivé detailnější podmínky, jak se zapojit, eh, jak také přispěla Evropská unie a k čemu se Evropská unie také zavázala. Je zde celá řada rolí ve světovém rámci pro naplnění tohoto cíle. Děkuji. děkuji společně s panem Danžánem, který předsedá výboru, který se vrátil z Mali a Nigerie právě v sobotu. Můžeme vás ujistit, že situace je tam velmi komplikovaná. Celá jistě pan Danžan bude také trvat na zajištění bezpečnosti. Francouzské síly připravují své stažení a připravují půdu také pro zavedení AFISMy, respektive transformaci sboru AFISMA na bezpečnostní síly OSN. Ale současně také připravují volby, které mají proběhnout v červenci a které doufejme, Eh, dají legitimní postavení úřadům a začnou se vytvářet instituce státu. Požádám paní Žoli, která předsedá výboru pro rozvoj v našem parlamentu a pak dám slovo dalším kolegům. Jenom bych na vás chtěl apelovat, abyste nepřetáhli dvě minuty, protože čas běží. Paní Žoli, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Prodymu za to, že přišel a podělil se s námi o své znalosti a postřehy. Jak víme, malická krize je komplikovaná a žádá si komplexní a koherentní řešení, která zajistí trvalý mír po eh, zvratech z poslední doby, po vojenském převratu 22. března 2012, malijské úřady eh, opět získaly kontrolu velkých oblastí po té, co zasáhly francouzské jednotky za podpory eh, cvičné mise EU a sboru AFISMA. Bezpečnostní situace i přesto vše zůstává velmi křehká. Evropská unie uspořádala konferenci o Mali, která proběhla v únoru letošního roku a zaměřila se na obnovu země, tak aby Malijci opět vzali do svých rukou demokratická řešení, která umožní vyřešit krizi a zároveň participovat všem občanům v hospodářském a politickém životě. Jak Eh, bude strategie Evropské unie pro rozvoj Sahelu upravena na základě intervence Francouzské republiky, jak podpoří stávající rámec a zároveň realizaci cestovní mapy, která povede k volbách. Jak předpokládáte, že se bude EU angažovat po té, co se stáhnou francouzské jednotky, tak, aby bylo zajištěno, že e, tedy posílení vládnutí e, a e, základy právního státu v malijské vládě. Jaké další kroky připravujete pro implementaci politických strategií a lepší koordinaci zahraničních eh, aktivit? Cvičná mise EU představuje výrazný přínos k posílení dlouhodobé reformy ozbrojených sil Mali a také obnovení mm, demokratické občanské kontroly. Co ještě může EU udělat, aby posílila reformní proces, zvýšila bezpečnost, položila základy právního státu a politického dohledu, tak aby bezpečnostní síly v Mali nepodkopávaly dlouhodobou cestu směrem k politické stabilitě a hospodářskému rozvoji. A poslední otázka jaká opatření připravil podporu dialogu s komisí pro usmíření a dalšími subjekty, abyste připravili cestu pro udržitelný mír. Děkuji. A nyní dám slovo panu Dalžanovi, který předsedá podvýboru pro bezpečnost a obranu a který vedl delegaci, která se vydala do oblasti. Děkuji vám, pane předsedo, pane Prody, děkuji vám za vaše vystoupení eh, která odpovídá tomu, co jsme zjistili také na naší, v naší misi do Mali a Nigérie. Eh, co nás zarazilo, je, že riziko je obrovské a dosažený úspěch eh, ozbrojených jednotek byl obrovský a nespochybnitelný, ale zároveň to vnímáme jako pouhou iluzi, pokud se nezaměříme na dlouhodobý aspekt, tedy na politický a institucionální proces a dialog, který musí být eh, důrazný tak, aby eh, mohly být obnoveny malijské institu, instituce. Je zajímavé to, že máme velice výrazné protějšky, s kterými můžeme diskutovat v Bamaku eh, a musíme zvážit všechny existující instituce, které v zemi působí. A e, e, tady vidíme určité vákuum, které nás zaráží, když se podíváme tu obrovskou oblast. Hovořil jste o připravených volbách a mm, my se také obáváme, e, jak, jsou, jak budou se souladěny jednotlivé harmonogramy. Víme, že Francie bude co nejdříve jednotky stahovat, nebo alespoň části jednotek a nebude tedy zajišťovat veškerou stabilizační práci v následujících letech. Ale zároveň e, musíme zajistit, e, aby rychlé stahování jednotek šlo ruku v ruce s rychlým uspořádáním voleb, ale zároveň také s vnitrostátním dialogem. Já se domnívám, že právě eh, tyto schody náhod nám přinášejí větší rizika než příležitosti. A děláme starosti také určité zmatení mezi jednotlivými aktéry. Máme zhruba patnáctku zvláštních vyslanců za OSN, za OBS, za EU, za Africkou unii, nejrůznějších velitelů ozbrojených sil, kteří jsou na různém stupni eh, hierarchie a bohužel chybí koordinace, účinná koordinace, jak v hlavním městě, tak v terénu. A mise, kterou jsme vedli, která přinesla určité poselství naděje, ano, ale bohužel jsme zjistili mnohem více znepokojivých aspektů, které jsme před cestou do terénu nevěděli. Eh, jedna chybí koordinace harmonogramů, a to podle mého názoru přináší velká rizika a potřebujeme také, aby instituce opět eh, získaly legitimitu. V tom jsou důležité volby, ale zároveň nám chybí politický realismus a eh, v tomto smyslu musíme být obezřetní. Děkuji mnohokrát, paní Gomeš. Pane Prody, já bych se ráda zeptala, co požadujete v současné době od EU. Vy hodnotíte, předpokládám, co EU potřebuje, aby vedla tuto velkou mnohorozměrnou snahu v regionu, jak jste to správně zdůraznil. A mohla bych tedy požádat, abyste sdělil tomuto parlamentu, jak vám můžeme pomoci, co tedy podniknout, aby Evropská unie přispěla tak, jak je to nutné. A nejde jenom o peníze, ale také o lidské zdroje, kvalifikované ženy a muže. Především v oblasti rozvoje a v realizaci politických úkolů. A pak bych ráda, abyste stručně popsal, jak hodnotíte situaci v Mali, v regionu v souvislosti s konflikty v sousedních zemí. Uvedli jste, že nelze izolovat um, jednu zemi v celém Sahelu, ale máme také spojení s Libí a situaci ehm, po pádu Kadáfího režimu a také obrovský ehm, obchod se zbraněmi, který tam stále funguje. Um, a pak e, spojení s převratem, který jsme zaznamenali ve Středoafrické republice, to e, víme, že jsou nebezpečí také v Nigeru, a pak situace v Gvineji Bissau s e, nejrůznějšími gangy organizovaného zločinu, překupníky drog a podobně. To jsou další konflikty v regionu, zvláště v západní Saháře. Jak vidíte interakci těchto konfliktů a jak ovlivňují situaci v Sahelu celkově? Děkuji vám, říká předsedající. A ještě než dám slovo dalšímu řečníkovi, musím zdůraznit, že seznam přihlášených budeme muset uzavřít. Pan Buzek, prosím, vy jste poslední, protože musíme eh, panu Prodemu dát čas, aby odpověděl. Pan Weigl má dvě minuty. Děkuji vám. di incontrarvi qui, eh, penso che lei... Jsme opravdu velmi rádi, že jste k nám přišel a že jste to právě vy, protože vy tento region opravdu znáte, znáte jeho problémy a jste tou správnou osobou, která zde jistě nalezne ten správný a vyvážený přístup, který potřebujeme. A nyní budu hovořit slovinsky. Ano, já s vámi souhlasím, vážený pane předsedo, v tom, že tento region je plný starých problémů i nových problémů. Jsou zde, je zde celá řada situací, které nebylo možné předvídat, ale rád bych poukázal na jednu starou záležitost, kterou už také právě zmiňovala kolegyně Gomeš. A to proto, že ten, toto situace eh, poukazuje na takový potenciál, který se rozšiřuje na celou situaci. Mám zde na mysli problém západní Sahary. Marocká vláda nedávno vykázala ze své země skupinu poslanců Evropského parlamentu, kteří chtěli navštívit západní Saharu, tak aby tam objektivně zjistili situaci v oblasti lidských práv. Totéž se stalo také zvláštnímu zpravodaji OSN a rovněž zpravodaji Kennedyho nadace. Pane Prody, otázka zní, eh, postaráte se o to, aby mise Minusu, což je jediná mise OSN dostane mandát k tomu, aby mohla zjistit, jaký je stav lidských práv e, v oblasti západní Sahary, protože jinak se destabilizace bude jenom dále prohlubovat. Euh, Děkuji vám. Mám dvě otázky pro pána Prodyho. První se týká Tuaregů. Eh, Tuaregové nomádi nejsou jenom v Mali, ale jak vnímáte jejich situaci a jaká jsou tam eh, tření mezi eh, v těchto oblastech a Tuaregy? A druhá otázka, kterou bych chtěla položit, se týká důležité úlohy, kterou má se hrát Evropa, konkrétně Francie. Jak vidíte vstup Francie, také úlohu malijské diaspory ve Francii a naopak francouzské populace, která žije v Mali, jak jaké, eh, jaká je jejich úloha v souvislosti s těmito akcemi, které jste medli v Mali. Děkuji. A nyní Charles Stanok, pane předsedo pane Prody. Já jsem zpravodajem parlamentu pro zprávu o lidských právech v Sahelu. Ta zpráva ještě nebyla napsána, ta zahrnuje také západní Saharu a bude to opravdu hozenou rukavicí protože se bude věnovat také táborům v Alžírsku, ale nebude věnována jenom problematice bezpečnosti a obrany, ale také údajného otroctví, které se praktikuje v Mauretanii až po aplikaci práva šaria v severním Mali, obchodování s lidmi, které bohužel je také spojeno s pašováním drog, zbraní, eh, po takové dálnici, která se šíří po celé eh, Gvinej Bissau až do Sahelu ISILu a skupinám jako Al-Shabaab v Somálsku. První otázka, kterou chci položit, jakou úlohu, pokud vůbec, mají zpřátelené státy v úzovkách jako Katar v podpoře islamistů v regionu. Víme, jak to vypadá v Libii, ale mám obavy, že ze státu jako Katar možná i nadále proudí zbraně. Co můžeme udělat, abychom také vyřešili problémy Tuaregu um, um, a také um, po vyhnání islamist, islamistů po francouzském zásahu? Jaká je úloha výcvikové mise EU, konkrétně CSTP mise do Tuniska. Vidíte také nebezpečí eh, uranových do, že by se uranové doly v Nigeru dostaly do rukou džihadistů a že by vytvořili bombu, která by ohrozila i všechny naše občany. A pak víme, že OSN se bude hlavní měrou zasahovat pro vytváření národu, ale klademe si otázku, zda bychom se z toho regionu sami mohli nějak poučit, protože oni mají společný africký frank, která, což což je velmi stabilní měna. Jak je možné, že dosáhnou do takové stability a Evropa to nedokáže v té měnové oblasti? Děkuji, pane Tanoku. A nyní bych rád vyzval naše hosty, eh, předsedy výborů pro eh, zahraniční věci z Alžírska, Maroka a Tuniska. Dáme jim každému dvě minuty. Eh, prosím, pan Semi. Budeme tedy postupovat podle abecedy. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že jsem mohl vyhovět tomuto pozvání, které jsme dostali od Evropského parlamentu a že tedy můžeme tady s vámi diskutovat o klíčovém problému Sahelu. Já souhlasím s názorem pana Prodyho, který už trochu odhalil tento problém, který je velice složitý. Ale musíme se vrátit k samotným příčinám destabilizace Mali. Tou hlavní příčinou je terorismus terorismus, který eh, vlastně zmítá Sahelem a který ohrozil tuto zemi. A eh, právě proto ten terorismus musíme z celého regionu vymítit. A proto také potřebujeme zlepšit financování boje proti terorismu a naopak zastavit financování terorismu, protože terorismus je financován z obchodu se zbraněmi, z výkupného a také z obchodu s drogami. E, drogy skutečně v tomto pásmu Sahelu zaujímají velké místo a je třeba opravdu zbavit tu oblast této metly. Má země v poslední době Eh, překazila do značné míry obchod s drogami. V roce 2012 to bylo 157 tun hašiše. A myslím, že finanční zdroje terorismu, to je právě věc, na kterou se musíme zaměřit. Pane Prody, souhlasím s vámi v tom, že je třeba spojit úsilí, eh, propojit bezpečnost s rozvojem. Je zcela nezbytné obnovit procese z roku 2011 Jednalo se o konferenci na vysoké úrovni o partnerství v oblasti bezpečnosti a rozvoje. My jsme to nazvali AG1 a teď jsme připraveni zorganizovat AG2, tak aby se obnovil tento proces eh, bezpečnosti a rozvoje tohoto regionu. Pane Prody, jak jste správně řekl, já také souhlasím s kolegy europoslanci tento region stále ještě čelí eh, velkým nedostatkům v oblasti bezpečnosti. Ty problémy nejsou zdaleka vyřešeny. A vidíte, že ten terorismus je mezinárodní. Má země byla napadena mezinárodní skupinou teroristů, eh, kteří se zaměřili na eh, místo, kde probíhá skapalňování zemního plynu. Bylo to před několika měsíci. Naštěstí Alžírsko se tedy zhostilo své odpovědnosti a neumožnilo této teroristické skupině, aby eh, se tedy eh, zmocnila rukojmích a aby tyto rukojmí byly převezeni do Mali, kde by byly využiti k vydírání. Je třeba opravdu zabezpečit hranice. My máme dokument nazvaný závěry eh, veškerých zemí z tohoto regionu. Myslím, že tento dokument by mohl být základem pro diskusy eh, a pro další úvahy o postupu. Pokud jde o politické řešení, Alžírsko vždy propagovalo politické řešení eh, situace v Mali je zapotřebí, aby eh, ten přístup eh, nebyl nějak výlučný. To znamená, z toho politického dialogu nesmíme nikoho vylučovat. Jak už říkal jeden kolega europoslanec, v současné době je tady mnoho různých vyslanců. Jak skoordinovat postup těchto vyslanců? Jak skoordinovat jejich úsilí? Také je třeba, jak říkala eh, jedna europoslankyně, je třeba zapojit eh, i třeba eh, členy diaspory příslušných zemí. Je třeba vytvořit jakousi radu moudrých, která by přispěla k nalezení řešení. Potřebujeme Mali jako silnou zemi jako zemi, která bude schopna si sama řešit své problémy. Musíme tedy nalézt řešení, které bude trvalé, tak, aby tato země znovu měla naději a v to doufá i malijský lid. Děkuji. A nyní pan Kebery z Maroka. Děkuji, pane předsedající. Bohužel je vypnutý mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Ali Kebiri, předseda výboru pro zahraniční věci Marockého parlamentu. Vážený pane předsedo, vážený eh, pane zvláštní eh, vyslanče OSN, eh, vážení kolegové europoslanci, chtěl bych vám poděkovat za pozvání marockého parlamentu do této dnešní diskuse, která se týká situace v Sahelu a na Sahaře. Myslím, že e, toto e, jednání je opravdu vhodně časově naplánováno e, a je to ze tří důvodů. Za prvé, dochází ke zjevnému zhoršování bezpečnosti v oblasti zjevné zhoršení situace v oblasti, kterou eh, pan Prody tady zmínil ze zeměpisného hlediska, je to pět tisíc kilometrů na délku a tisíc kilometrů na šířku. To znamená, je to hrozba z hlediska eh, zeměpisného, eh, která je opravdu velice rozsáhlá. Něco takového jsme ještě nepoznali v dosavadních konfliktech, které eh, jsme eh, zatím zaznamenali. Druhý důvod je to, že se ta hrozba stále násobí. Je zde hrozba teroristická, obrovsky rozsáhlý obchod se zbraněmi, rozsáhlý obchod s drogami a to se dotýká dokonce i země Latinské Ameriky, které používají tento region jako eh, transitní předtím, než se ty drogy dostanou ještě dále, především do Evropy. A pak je tady taky eh, obchod s lidmi. Třetím důvod je také zvětšování množství subjektů. Je tady více nepřítelů Boko Haram, Shabab a další organizace, eh, které eh, jsou napojeny na jiné teroristické organizace. Maroko upozorňovalo na situaci v této oblasti už před několika lety. A to na nejvyšší úrovni. Například eh, král Mohamed VI Eh, část svého eh, nástupnického projevu z 31. července 2010 věnoval právě teroristické hrozbě v tomto regionu. Bohužel tehdy eh, ještě to jeho varování nebylo dostatečně vyslyšeno. Maroko je pochopitelně pro územní celistvost zemí. Jestliže se objeví nějaké separatistické hnutí, tak jako tomu bylo na severu Mali, tak Maroko je vždy pro eh, zachování eh, územní celistvosti země. My vítáme odvahu Francie přistoupit k vojenské akci, eh, která byla podpořena rozhodnutím Rady bezpečnosti za předsednictví Maroka a myslíme si, že Francie tady opravdu odvedla chválihodnou práci a v podstatě umožnila přežití Mali. Bez toho zásahu by ta situace byla ještě dramatičtější. Maroko se podílelo i na humanitárních krocích, přispělo k pomoci malijským uprchlíkům, kteří eh, přešli do eh, jiných zemí. Eh, také jsme se podíleli na financování ve výši 5 milionů dolarů složek CDAO. E A teď jak dále postupovat? Sám stát nemůže této situaci čelit. Je třeba propojit úsilí zemí v regionu. Je třeba také zajistit spolupráci se zeměmi Evropské unie, protože často právě státní příslušníci zemí EU jsou oblíbeným cílem těchto teroristů. Pak tady je třeba eh, vlastně zapojení všech pěti zemí eh, Magrebu do té spolupráce. A na závěr je ještě třeba říci, že zásah jediného státu nestačí. A Maroko je připraveno přispět svými zkušenostmi pomoci mezinárodnímu společenství v řešení této situace. Děkuji vám. Děkuji vám za pozvání na toto jednání. Děkuji za přijetí v Evropském parlamentu a děkujeme za zájem, který věnujete humanitárním otázkám. Samozřejmě ten eh, březnový převrat v Mali do značné míry přispěl k posílení eh, terorismu v Sahelu. Tento terorismus se ale neomezuje na jedinou zemi. Jak už říkali kolegové, eh, terorismus nezná hranic. Terorismus je eh, velkým současným problémem a terorismus nesouvisí s ideologickými otázkami. Je to důsledek velké krize, eh, která má často podobu obchodu s drogami a obchodu s lidmi. Právě to je e, původ terorismu v tomto regionu. Současná situace v Mali je velice citlivá a nejsou ušetřeny ani sousední země, především Alžírsko, které pak leží poblíž Tuniska, poblíž Libie. E, ten terorismus po arabském jaru a arabské revoluci eh, se ještě dále rozvinul a to je hodně dáno tím, že se eh, rozšířil obchod se zbraněmi po událostech v Libii. To všechno hodně přispělo k šíření korupce a také k terorismu. U nás v Tunisku, v Tunisku odsuzujeme terorismus i násilí a takovéto štěpení zemí. A chceme eh, vyjádřit znepokojení nad nedostatkem bezpečnosti v Mali a nad zhoršováním humanitární situace, a to zejména na severu Mali. Zdůrazňujeme, že je eh, skutečně nutné zachovat územní celistvost Mali a odsuzujeme jakékoliv hrozby ze strany teroristických skupin. My chápeme francouzské i evropské rozhodnutí ohledně toho, že je zapotřebí vyřešit eh, tyto problémy bylo to tedy po té francouzské iniciativě. Francie teď se rozhodla stáhnout své jednotky z Mali. My toto rozhodnutí chápeme. Myslíme si, že politická vůle, skutečná politická vůle je potřebná, chceme-li najít nějaké řešení, které nepůjde na úkor obyvatel. Myslíme si, že je třeba respektovat mezinárodní legitimitu. Myslíme si, že je třeba vytvořit mírovou iniciativu, která přispěje k hospodářskému rozvoji a k zajistí dodržování lidských práv. To by podle našeho názoru mělo pozitivní důsledek pro celý region. Chtěli bychom rovněž zdůraznit to, že Tunisko se během eh, setkání dárců zavázala k tomu, zavázalo k tomu, že bude financovat eh, nebo spolufinancovat obnovu Mali a eh, obnovu malijské armády. A to prostřednictvím výcviku eh, v rámci eh, vícestranných složek. Z politického hlediska podporujeme eh, uspořádání voleb a musíme se snažit nalít mírové řešení, vypracovat velice jasnou strategii, která umožní tuto problematickou situaci vyřešit. Děkuji. Děkuji. Prezidente Prodi. E, Jsem velice rád, pane prezidente Prodi, že jste přišel sem mezi nás, už jste zmiňoval roli OSN. A já bych měl několik poznámek týkajících se politického působení. Zvláště mi leží na srdci dvě otázky. První otázka je, se týká bezpečnostní politiky. V roce 2001 v tomto regionu byla zavedena speciální bezpečnostní politika po 11. září a začalo se u ekonomického rozvoje, který v podstatě je příčinou všech problémů. Potom zde máme situaci v Líbii, která měla dopad na okolní země a také na sever Mali. Také s vámi souhlasím v tom, že potřebujeme takovou strategii, která bude koordinovaná, která bude doplňková, doplňující, že Evropská unie ve spolupráci s OSN se zde může orientovat na takové čtyři hlavní oblasti, čtyři hlavní směry, je třeba, aby zde Evropská unie nastolila novou eh, politiku sousedství. V minulosti došlo k celé řadě omylů. A jak už zde také zmínili zástupci těch tří pozvaných zemí, zde je důležité nastolit větší integraci v oblasti Magrebu, nejenom se starat o stabilitu, ale také o integraci. A třetí aspekt, který je také důležitý, je přinést demokracie do této oblasti, rozvoj parlamentní dimenze. To je zcela zásadní aspekt. Domnívám se, že bychom také měli společně zvážit, jak odstranit takový koloniální pohled, který možná stále ještě někde v některých zemích Evropské unie přetrvává. Měli bychom postupovat společně a zajímá mě na to váš názor. Děkuji, není pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych eh, chtěl eh, poděkovat za organizaci této schůze a především za to, že tady eh, jsou přítomni tři předsedové výboru zahraničních věcí z oblasti Severní Afriky. Já jsem bohužel neslyšel předsedu Prodyho, protože jsem hlasoval na jiném výboru, ale každopádně bych jej chtěl přivítat, protože to je dlouholetý přítel. A v této souvislosti bych chtěl položit několik otázek. Pan Prody byl dříve předsedou Evropské komise, takže dobrým přítelem Evropského parlamentu. A byl bych rád, aby nám řekl, jak příspěvek EU k řešení krize v Sahelu může vypadat nad rámec toho výcviku armády a zda si myslí, že je to dostatečné pro zlepšení bezpečnosti a stability v regionu. Druhá otázka. Zda se pan Prody domnívá, že ta obnovená politika pro středomoří stačí proto, aby skutečně podpořila rozvoj zemí v regionu a pak také v souvislosti s tím, co říkal pan Danžán, zda se pan Prody domnívá, že působení jednotlivých organizací a mezinárodních subjektů v této krizi se nějak navzájem doplňuje a zda ta ty jedno, činnost jednotlivých subjektů tam je slučitelná. Děkuji. Kolega Watson. Kolega Watson. fortunati di avere qualcuno con l'esperienza e la visione. Děkuji vám, pane předsedo. Nás velice těší, že to je někdo takový jako vy, s tolika zkušenostmi a takovým rozhledem. Chci opravdu vyjádřit své potěšení z toho, že jste sem přišel mezi nás. Otázka zní, otázka zní, co můžeme udělat v regionu Sahel, abychom zlepšili budování kapacit v boji proti terorismu, tedy eh, abychom měli takové schopnosti nejenom pracovat s vládami, ale také pomáhat utvářet eh, občanskou společnost a provádět osvětu eh, ve k tomuto nebezpečí a dělá něco v tomto směru. Ehm, Evropská unie. A pak další otázka, do jaké míry si myslí Romado Prody, že změna klimatu a její dopady celou věc ještě zhoršuje? Děkuji vám mnohokrát, pane Prody. Já mám otázku k Mali. Jak všichni víme, v Mali eh, eh, té politické krizi předcházela bezpečnostní krize a vojenský zásah tam nastal. A nyní jsme ve fázi stabilizace, přípravy na volby a proto by mě zajímalo, eh, jak bude vypadat působení Evropské unie v rámci pozorovatelské mise při volbách a Eh, jak se angažují v procesu přípravy voleb spojené eh, národy. Já eh, vím, že země na popřeží Slonoviny, kde já jsem předsedal takové Eh, pozorovatelské misi bylo rozhodnuto certifikovat volby. Máte nějakou představu, zda by podobná certifikace mohla proběhnout také v Mali a pokud ano, jak to v Mali konkrétně proběhne a zda to tedy proběhne opravdu v tom červenci nebo v srpnu. Děkuji. Prosíme o mikrofon. Eh, Mr. Eh, Prodi. Pane Prody, vyslechli jsme různé názory na Mali. Evropská unie nabídla eh, skutečně pozoruhodný balíček pomoci, téměř půl miliardy eur, pomoci v oblasti humanitární a také sociální rozvojové pomoci, která bude dlouhodobá. Jak v současné době probíhá spolupráce mezi EU a OSN? E, ve správě těchto prostředků a co dělají další mezinárodní hráči, e, kteří v Mali působí? E, tak anglicky nebo italsky můžete hovořit. Pane předsedo, máte slovo. Ale tak já budu hovořit anglicky, když si to přejete. Ale eh, byl, eh, bylo zvykem, že když jsem byl v komisi, tak jsem nikdy nehovořil italsky a kdykoliv v parlamentu, tak vždycky italsky. Grazie molto di queste domande. E- tak já vám velmi děkuji za vaše otázky a pokusím se abych eh, dodržel vymezený čas a stručně odpověděl, ale přitom přece jenom kompletně. Taková první sada otázek začínala tím, že otázku položila paní kolegyně Žoli. Je to otázka týkající se závazků povinností Evropy. Evropa na sebe vzala obrovské závazky. Když eh, vznikla mise v Mali, obchodní mise v Mali, EU eh, e Temp, to je nesmírně důležitá mise a proto 15 měsíců, eh, vlánuje se 15 měsíců a 200 školitelů. Na konci roku 2012 Evropská komise skytla, naplánovala 115 milionů eur humanitární pomoci, to je nesmírně důležité. Opravdu je intenzivně využívána, protože je nesmírně velký počet uprchlíků. Také se zde zmínila zodpovědnost OSN. Ta situace je velice komplikovaná. také Evropa poskytla určité sumy pro eh, potravinou komisi, eh, pro potravinou pomoc. Dále se komise zavázala poskytnout prostředky na rozvoj regionu mezi lety 2000, no, od, od roku 2013, ale tento projekt byl nakonec zamražen, protože došlo k revoluci a k tomu internímu napětí v Mali. Domnívám se ale, že tento fond bude přece jenom možné brzy využít. Pak je také nová evropská zástupkyně, s níž se brzy setkám. A 15. května se zde v Bruselu bude konat konference o Mali. Budeme se zabývat tématem Mali. Už eh, se koordinují různé kroky v této souvislosti. Pak jsou zde také další věci. Je to ta velká pluralita zodpovědnosti a otázka vzájemné koordinace to je taková primární téma, primární problematika. A já se snažím nepřekračovat ten precizně vymezený mandát, snažím se se spolupracovat s dalšími aktéry, nejenom s kolegy, kteří mají nějaké specifické zodpovědnosti, ale také s kolegy z OSN. A kolegy z Africké unie. S těmi všemi jsme v neustálém kontaktu, jsme také v kontaktu s dalšími aktéry, tak aby nevznikl chaos, který by nebyl ku prospěchu věci. Vaše otázka je důležitá a OSN zde v této oblasti skutečně má nesmírnou zodpovědnost. Takže koordinace to je zásadní věc. A potom je tu důležité téma, které se týká mnoha vašich otázek, kde o to, aby došlo v rámci Mali rychle k usmíření, tak aby situace také nějak nebránila provedení voleb. Potřebujeme tam brzy volby. A nemůžete uspořádat volby v zemi, která je naprosto rozpolcená. A proto je důležité vyjednávat ve smyslu usmíření a není to lehké, protože jsou tam sta tisíce lidí, kteří museli uprchnout z domova, takže například vytvořit seznamy voličů je nesmírně komplikovaná věc, ale nějak se to udělat musí a musíme tedy zvážit, jak na to. A neskrývám, že tento proces je nesmírně komplikovaný. A mohou nastat také meteorologické problémy. Já doufám, že situace v červenci bude lepší, protože ten červenec bývá takový dosti komplikovaný měsíc, ale pokud nezačneme, pokud nebudeme postupovat rychle, tak se to neudělá nikdy. A pokud velby nebudou v Mali, tak se ten problém v Mali nikdy nevyřeší. spory, které tam vypukly, mocenské vákuum, ten zlom, který tam nastal. Prostě potřebujeme tam mít náležitý volební proces, pokud chceme, aby to byla země orientovaná na budoucnost. Takže volby nejsou pouhý počáteční krok na cestě k demokracii, ale znamená to také rozchod s takovou situací minulosti, která by se jinak nadále vlekla. A já zde nesu svůj díl odpovědnosti a vidím také, jak je celá situace komplikovaná a jak je těžké zde něco konkrétního říci, abychom se posunuli ku předu. výrazně jsem podporoval tu zdrženlivost, abychom se nevměšovali do politického procesu, aby tam byla nastolena svobodnější budoucnost, ale myslím si, že nyní opravdu je třeba učinit kroky a volby jsou nesmírně důležitým tématem vždy, ale zde jsou důležité ještě mnohem více, protože jde o to dostat se ze slepé uličky a bez voleb se z této slepé uličky nedostaneme. Znamená to také, že je třeba vést jednání, protože malijská vláda si může říct, ano, tak Francie prostě bude trvat na své pozici, my na své a ten problém se bude neustále posouvat a odsouvat a mezinárodní společenství musí trvat na tom, aby se vedla jednání a vyjednávání a aby došlo k usmíření. Je jasné, že nemůžeme nechat historii jen tak stranou. Že například eh, dříve existovaly dohody, které ale nebyly dobře koncipované a také nebyly dodržované, takže zde panuje určitá nedůvěra, určité napětí, které bylo těžké si dříve představit. Já jsem si ho předtím neuměl představit, než jsem zahájil svoji činnost, ale je to tak. A v této souvislosti také reaguji na to, co zde říkal pan Danžan. Eh, stahování francouzských jednotek, to je téma, o kterém rozhoduje Francie, ale jistě i zde bude zohledněno to, aby bylo vždy jasné, že to, co nejrychleji bude muset vyřešit Afrika bez vnějších zásahů. Takže nesmíme jednat překotně, musíme jednat realisticky a opatrně. A to jsou ta doporučení, která podle mého názoru musíme dát. Také se musíme zasazovat o to, aby ten vyjednávací proces vůbec byl zahájen. To je nesmírně důležité. A je to situace, kdy zde celou velkou roli hrají i jiné aspekty. Důležitá je také pozice proti terorismu. To musí podpořit všechny země. Terorismus eh, v takovém území s otevřenými hranicemi, například hranice s Libií, ty jsou dlouhé na 14 kilometrů a to jsou hranice, které jsou otevřené. Jsou tam obrovské vzdálenosti. A musíme si uvědomit, že terorismus působí opravdu nakažlivě. Je to nad rámec jakékoliv představivosti. Čína, Rusko, USA, Francie, Spojené království. Ale pak to můžou být země jako je Egypt, kdy během jednoho roku vlastně opozice se dostala, dostala pod vojenský tlak a já se obávám toho, že by se mohl v oblasti Sahelu šířit terorismus. A jde, to, jde o to si tuto problematiku uvědomit. A je to téma, které musíme řešit společně. Musí to být společný závazek bojovat proti terorismu, protože jinak se to celé vymkne kontrole. Já zde reaguji na otázky, které jste mi položili v souvislosti se vztahy k sousedním zemím a vztahy s Líbií. Ano, zde mám velké obavy, říkám to zcela jasně, otevřeně. Byla zde velká podpora ze strany Čadu při tom vojenském zásahu, to můžeme chápat jako úspěch, ale ta valná část, nebo vlastně téměř kompletní část těch rebel, jednotek rebelů zmizela. Zmizely v horách, případně někde jsou možná v sousedních zemích, možná jsou v Libii. Je to problém, proti kterému musíme bojovat. A jak to uděláme? To byla další série otázek, kterou jste položili. Takže jak to uděláme? Musíme nastolit takový proces eh, vývoje, který nahradí dosavadní nelegální hospodářství. Je to komplikované, ale opravdu ten nelegální obchod, například obchodování s drogami nebo různé únosy, když si to uvědomíme, eh, ty miliony eur výkupného, které byly požadovány a nebo také problematika obchodu s drogami, to nejsou problémy, které by se vyřešily nějak snadno sami od sebe. Musíme zde poskytnout podporu a pomoc, protože jinak zde bude jenom to nelegální obchodování a my musíme zde opravdu nastolit legální ekonomiku, to je zcela zásadní problém, který má primární význam. Musíme na to zaměřit naši pozornost. Já nechci tvrdit, že by to nepatřilo k těm pilířům, které už jsme popsali, také zde chybí takové ty základy, chybí zde potraviny. I když země nemá velkou populaci, tak potraviny nestačí, protože tam prostě chybí takové ty základní struktury. Byl jsem dotázán také na vývoj v Libii a byla mi položena otázka, zda to zhoršilo situaci a ano, je to logické, že zde byla celkově narušena rovnováha a je třeba zde opravdu postupovat v mezinárodním měřítku, abychom zabránili dalšímu šíření takovéto situace. A tím se dostávám k dalším otázkám, které zde byly položeny. E, to velké množství různých kmenů, etnik, heterogenní sociální struktura v dané oblasti, to není jenom důležité z kvantitativního hlediska. A je jasné, že když zde hovořím o jednání, o vyjednávání takže je důležité dosáhnout jednotné pozice ze strany těch, kdo žijí na severu. Protože je to něco, co souvisí s eh, loajalitou. Je třeba reflektovat veškeré okolní vztahy na tu otázku týkající se Kataru, na to nemohu přímo teď zareagovat, jsou to takové fámy. Je to opravdu komplikované to nějakým způsobem doložit nebo dokázat. A já si myslím, nebo mám takový pocit, že pokud chceme nalézt odpověď na budoucí vývoj, musíme dát dohromady prostředky nejenom z Evropy, ale z celého světa, ale je to velice komplikovaná problematika, protože některé země zastávají postoje, které kdy chtějí eh, zasáhnout eh, tak, že by poskytli pomoc, ale jenom v určité podobě žádají tam také určité pojistky, zodpovědnost a nyní zde se usilujeme o to poskytnout takovou pomoc, která překoná eh, byrokratické překážky a dojde spíše k tohle soutěži mezi dárcovskými zeměmi. Například Číňané vysílají takový signál i Rusko projevilo zájem o Afriku a otázku potravinové bezpečnosti, energetické bezpečnosti, surovinové bezpečnosti. Nepřejeme si Afriku, která by byla bojištěm. Chceme zde mít oblast spolupráce. ty obce, které se nyní opírají o terorismus, musíme přimět k tomu, aby šli cestou spolupráce, aby pochopili, že Afrika je oblast spolupráce a ne bojištěm. Samozřejmě v těchto představách je mnoho utopických vizí, možná, že ten, tato formulace se zdá naivní na první pohled, ale přece jenom vychází z takových primárních společných obav. A vlastně tak naivní to úplně není. A já teď nemohu odpovědět na některé otázky, protože by to přesáhlo můj mandát. Například eh, co se týče napětí v pouštní oblasti a mise na západní Sahary. To jsou problémy, které já nevyřeším, které jsou nad rámec mého mandátu. A myslím si, že je také správné, abych nepřekračoval ten vymezený rámec. A na závěr protože myslím, že také mám omezenou řečnickou dobu a já se omlouvám, že jsem tady nemohla odpovědět jednotlivě eh, v otáz- na otázky všech poslanců, ale že jsem to, ty otázky zodpovídal po jednotlivých skupinách. Na závěr chci říci, že problém evropské politiky vůči Africe, no, já bych to řekl, vrátil bych se k době, kdy jsem byl v Evropské komisi. Já chápu, že i zde existuje určitá utopie. A země kolem Evropy, kolem Evropské unie, například Ukrajina, Bělorusko až po Maroko, to země mohou uzavírat různé dohody s Evropskou unii a to ke všem kapitolám. Vše, co prochází přes instituce, to je Evropa, která se obklopila takovým kruhem přátel, jak bychom mohli E, tuto polohu, situaci popsat a mě to opravdu těší, když navštěvuji tyto země a oni říkají, vy jste nejvýznamnějším přítelem, nejvýznamnějším investorem a ty země nás mnohdy znají lépe, než my známe je a je to taková věc, kterou bych zde rád řekl a vyjádřil. Pan Salafranka se mě ptal, jestli Evropská unie chce poskytnout další pomoc kapacita Evropské unie, když bude obklopená kruhem přátel, tak samozřejmě to bude také mnohem levnější, než když by bylo nutné provádět jakékoliv vojenské operace. Potom Zazněly otázky, které, které zareagují krátce, například pan Watson, otázky změn klimatu a jejich dopadu. Ano, to má velký vliv na situaci, ale já nejsem odborníkem v této oblasti, nicméně všichni mi říkají, že ty extrémní výkyvy, ty extrémní klimatické situace budou nastávat častěji, to znamená sucha, nedostatek vody, potom zase záplavy, to bude posilovat. A je také pravděpodobné, že tedy zde dopad o poteplování země je patrný. Tak to by byly ty hlavní body, které jsem chtěl uvést jako odpovědi na vaše otázky. A myslím si, že příští době Evropská unie ve spolupráci s OSN bude moci poskytnout svoje bohaté zkušenosti pro daný proces, protože máme bohaté zkušenosti například s prováděním voleb a podobně. Máme zde bohaté zkušenosti a v této zóně už eh, začal proces pomoci, který je třeba dále posílit. Musíme pomáhat také například při vytváření volebních seznamů eh, a podpořit i vysílené, vysídlené osoby, uspořádat volby, které budou svobodné a tajné, Jde o to znovu zorganizovat společnost, která je momentálně e, zcela rozpolcená, fragmentovaná. To jsou ty hlavní věci. A Evropská unie je Evropský parlament a zvláště výbor pro zahraniční věci hrají roli, která přesahuje ten materiální aspekt. Měl být příkladem a Afrika takovou jako takového potřebuje. Jde zde o sousedství, jde o sousedství, které by mělo překonat minulost a mělo nastolit skutečně vzájemné kontakty zemí, které pozitivně hledí vůči Evropě a jde o to pozitivně hledět do budoucna a ne se ohlížet do minulosti. Vyzývám vás, abyste do této věci neinvestovali pouhé finance, ale hlavně politické nasazení a závazky. Děkuji vám. Vážený pane Prody, milý Romano, velice ti děkuji. Já se omlouvám, že jsem přijel pozdě, ale eh, dostali jsme se do zácpy kvůli automobilové nehodě u Kolína nad Rýnem ale slyšel jsem, že jste zde měli dobrou diskusi a chci Romanu Prudimu srdečně poděkovat. Vy jste poukázal na to, že potřebujeme společné a klidné řešení a to je nesmírně důležité, že volby jsou podmínkou legitimace, že potřebujeme pohlížet společně na hospodářské sociální věci, potírat eh, nelegální obchod s drogami a terorismus, vidět to vše ve vzájemných souvislostech. A myslím, že například v oblasti Afghánistánu jsme se dopustili chyb a jejich dopady eh, vidíme. Protože jsme eh, tam neprovozovali tu politiku dostatečně vyváženě a Afghánistán nyní produkuje drogy v osminásobném počtu ve srovnání se situací před válkou. Takže si musíme jasně uvědomit, že nemáme jistotu, že bude překonán e, terorismus a obchodování s drogami, když nebude eh, nastolená jedna situace a to by, myslím vyplynulo jasně z vašeho projevu. Je třeba vést jednání a velice vám děkuji, že jste nás pou, že jste poukázal na tyto otázky a že jste také ukázal na to, že je třeba intenzivně zapojit e, africké země a že je to také na nich. A jsem velice rád, že jste nás poukázal, na, nás upozornil na tyto věci, abychom z čistého pragmatismu nezapomněli na hlavní cíl. Bylo milé vás zde přivítat v našich řadách. Doufám, že přijdete brzy zas. V době krize dnešní musíme říci, že doba Romana Prodyho byly mm, doby klidu, pozitivního vývoje, zavádění eura a podobně. V dnešní době je to komplikovanější. Jsem velmi rád, že jste dnes přišel mezi nás. Také chceme poděkovat našim hostům, kteří eh, dnes přešli mezi nás pán Belkacem, pán Kebíry a paní Abderahim. Děkujeme, že k nám přišli a že k nám také promluvili a zprostředkovali nám své zkušenosti, protože nám jasné, že lze nalézt řešení jenom tehdy, když ho budeme hledat spolu s vámi a že zde musíte hrát důležitou roli, že musíme usilovat o spolupráci, ale já jsem pevně přesvědčen, že se nám to také může podařit. Předseda také děkuje tlumočníkům, kteří zde zůstali po své pracovní době, takže vám předseda děkuje za možnost v klidu dokončit diskusy a přeje všem pěkný večer. Gracias.